Takže nyní přistoupíme k vysvětlování hlasování, takže poprosíme kolegy, kteří sál opouštějí, aby odešli co nejtišeji. Euh, Dostala jsem šest žádostí eh, na vysvětlení hlasování, takže s tím začneme a týká se to doporučení paní Ajuzo a pan Karty dostává slovo na jednu minutu. Pane Karty, máte slovo, prosím. Umluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy fauny a flory je významný mezinárodní nástroj a je důležité, aby EU byla součástí. Primárním cílem je zajistit, že mezinárodní obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin neohrozí jejich přežití a při míře využívání rostlin a e, živočichů by se mohlo stát, že některé z nich vyhynou. V důsledku obchodování s ohroženými druhy přes hranice snaha o regulaci vyžaduje mezinárodní spolupráci v tom, aby nedocházelo k jejich přílišnému využívání a aby se zamezilo krutosti vůči zvířatům a eh, aby eh, chom neohrožovali budoucnost. Takže poslanci Sinn Féin eh, podporují tuto rezoluci. Děkuji, pane, a nyní má slovo paní Kineči na minutu také. Prosím, paní Kineči. Děkuji, paní předsedkyně. Mezinárodní umluva CITES chrání asi 35 tisíc druhů flory a fauny před rizikem vyhubení. Přistoupení Evropské unie k této umluvě je důležitým krokem nejen proto, že se stává plnoprávným členem úmluvy a tím začne hrát aktivní roli v rámci této úmluvy, ale spíše také proto, že Evropská unie bude moci zaujmout vůči úlohu na mezinárodním poli, pokud jde o politiku v oblasti životního prostředí. Evropská unie má velmi pokročilou legislativu v oblasti ochrany biodiverzity. Obchod s exotickými druhy představuje několik miliard eh, a eur ročně. Evropská unie eh, dováží třeba a eh, eh, kočkovité šelmy je druhá na světě. Je třeba, abychom proti tomuto jevu bojovali. Když Evropská unie přistoupí k této umluvě, tak to bude posílením tohoto boje. Proto jsem hlasovala pro toto doporučení. Děkuji. A nyní má slovo paní Gerling na minutu, ale poprosím opravdu všechny, kdo si povídají v uličkách, aby laskavě odešli. Thank you. I support the accession of the... Děkuji. Domnívám se, že přistoupení EU k umluvě CITES Eh, s tím, že řada členských států umluvu již podepsalo eh, a jedná se pouze o přistoupení EU, tak jaké hodnoty z toho získáváme, jestliže jsme eh, stranou všichni společně. Já to chápu tak, že členské státy ne vždy hovoří jedním hlasem a někdy mají odlišná stanoviska i přesto, že podepsali stejnou úmluvu. Takže toto nám dává příležitost jednat eh, nejprve o pozici EU a potom bojovat s váhou, kterou máme a kdy zastupujeme všechny občany EU v těchto zásadních otázkách. Obchodování s exotickými druhy je třetí nejvýznamnější ilegální obchod na světě po obchodování s drogami a s lidmi. Takže je opravdu potřeba stát společně v tomto boji. A nyní dávám slovo na minutu panu Járovi. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Myslím si, že se téměř všichni shodneme na tom, že je dobré, že Evropská unie přistoupila k této úmluvě. Jistě můžeme si klást otázku, proč teprve nyní. Ve skutečnosti je to tak, že to doposud nebylo možné, to je ta pravda, protože dosud mohly pouze přistupovat členské státy a ne nějaké uskupení, ale od 21.11.2013 to možné je a já jsem šťastný, že jsme využili této příležitosti, abychom společně jako Evropská unie přistoupili a tím zlepšili naši váhu v této organizaci. A bylo správně podotknuto před řečnicí, že je třeba to využít, proto si myslím, že to je dobrý den pro uh, zvířata ohrožená, ta umluva pro platí pro 35 druhů a bylo správně řešeno, že e, velmi často dochází k zneužívání zvířat při nelegálnímu dovozu a vývodu. vývozu. Ano, EU musí platit e, příspěvky, členské příspěvky, ale o tuto částku se potom sníží členské příspěvky jednotlivých členských států, což je pro ně dobrá zpráva, protože musí platit nižší příspěvky, protože část příspěvků přebere Evropská unie. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo na minutu pan Korbety. Děkuji. Mohu se jen připojit ke kolegům přesně ze stejných důvodů. Já vítám naše přistoupení k této úmluvě, ale mám ještě jeden další důvod. Jedná se o živočišné rostlinné druhy v mojí vlastní zemi, které jsou ohrožené. Jsou to evropští ti konzervativci, kteří mají ve vlastní straně mnoho predátorů a měli by být na seznamu ohrožených druhů a měli by požívat zvláštní ochranu v rámci vlastní politické strany. Děkuji. A nyní pan Hanan má slovo na minutu. Děkuji. Obchod není nutně eh, nepřítelem ochrany. Zajistit lidem podporu v tom, aby zacházeli se ohroženými druhy, tak jak je potřeba, může pomáhat jejich eh, ochraně. Třeba to, k čemu eh, docházelo k, se slony v Keni na jedné straně, kde naopak v Zimbabve zase lidé jsou podporováni v tom, aby s nimi zacházeli dobře a tam potom jejich počty stoupají na rozdíl od Keni. Čili je to opravdu všechno o pobítkách. Všech 28 členských zemích tuto úmluvu podopsalo individuálně a nyní postupně Evropská unie přebírá pravomoci členských států, včetně toho, co se považuje za nutné právo hovořit jménem těchto zemí na mezinárodních forech. Je to něco, o čem si může každý členský stát rozhodnout sám sám prostřednictvím demokratických mechanismů a postupů. A na závěr pan Demes Demesmeker. Minutu. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové a milé kolegyně, nelegální obchodování se ohroženými druhy zvířat a rostlin je globální problém a vyžaduje si globální přístup. Mezinárodní umluva CITES je v boji proti těmto praktikám důležitý, nejdůležitější instrument. Jde o to, aby ohrožené druhy mohly přežít, ale jde také o naši bezpečnost a o mír, neboť nelegální obchod s ohroženými zvířaty a rostlinami a produkty z nich. Toto je obchod eh, s miliardovým obratem, který často eh, financuje teror a války. Má strana plně podporuje přístup Evropské unie k umluvě CITES, když jsme byli pro. Dosud byly členy pouze jednotlivé členské státy a Evropská unie měla statut pozorovatele. Nyní s přístupem Evropské unie dostaneme více transparentnosti, eh, role EU bude jasnější, budeme mít větší váhu jako celek, aniž by abychom ale zredukovali úkoly jednotlivých členských států. Děkuji. Děkuji a tímto přerušuji jednání do 15 hodin. Messieurs, hmm. dames,